spolupráci s Evropským parlamentem, zejména s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví v těchto tak důležitých otázkách. Děkuji. Děkuji, pane komisaře. Diskuse, eh, rozprava je nyní ukončena. Hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. Eh, dalším bodem pořadu jednání je zpráva, kterou předkládá paní Garcia Pérez pracovní podmínky žen v odvětví služeb. nyní má slovo zpravodajka na čtyři minuty. señor presidente Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Odvětví služeb představuje zhruba 70 celkové zaměstnanosti v Evropské unii, 83 oby aktivního ženského obyvatelstva pracuje právě ve službách a proto se domnívám, že je zásadní, jaká práce již vznikla ve výboru pro rovnost v souvislosti s, této, s touto zprávou a chci velice poděkovat za spolupráci, ať už to bylo na pozměňovacích návrzích, či komentáře a příspěvky. Děkuji všem kolegyním, které mi přispěly k vylepšení původní práci původnímu návrhu. Snažila jsem se zaobírat se takovými otázkami, jako jsou stereotypy, digitální rozdíly, sladění rodinného a pracovního života, nejrůznější technologie, prostě všechno, co jsou zásadní otázky v diskutování, zapojování žen na trh práce, ale snažila jsem se udělat to z titulu těch nejdůležitějších otázek, kterými se také zaobírá vždycky náš výbor výbor. Co se týče flexibility, ano, flexibilita pracovní může do určité míry zlepšit zapojení ženy v trhu práce, protože jí umožní lépe sloučit rodinný a pracovní život, ale nelze zapomenout, že tato flexibilizace nesmí být na úkor toho, že tedy zaměstnavatel potom bude udržovat eh, horší pracovní podmínky. Mělo by to být vždy prostřednictvím kolektivního vyjednávání a mělo by se vždy hledět na to, aby žena měla takové podmínky, aby mohla sloučit svůj rodinný a pracovní život. Jedině pak bude flexibilita k něčemu dobrá. E, další bod ve své zprávě jsem e, věnovala smlouvám na zkrácený pracovní úvazek. Většinou z nich právě mají ženy. Může to být sice možnost, ale jenom vždycky, když tato možnost je svobodnou volbou ženy aby se tímto způsobem mohla zapojit na trh práce. A samozřejmě také muže. Nelze zapomenout na to, že když hovoříme o slučování pracovního a rodinného života, hovoříme tady o odpovědnosti žen i mužů. A není prostě možné, aby se pouze na břemeni žen nechalo starat se o holčičky a chlapce a nebo péče o starší osoby. Proto jsme si přáli v této zprávě odkázat na význam veřejných služeb v předškolních zařízeních, v zařízeních pro osoby s postižením a osoby závislé na péči. Dnes 80% těch, kdo se o tyto osoby starají, jsou ženy. Proto potřebujeme veřejné služby zdarma a ne abychom prostě připustili to, k čemu dochází v mnoha členských státech, a sice odborávání sociálního státu. Vždyť my potřebujeme tyto služby, které by umožnily dát ženu do rovného postavení s muže účastnice pracovního trhu. Dále jsme se také zaobírali ještě rozdílem v odměňování žen a mužů, jak už se na to upozorňuje v tomto parlamentu. Není to tak zjevné, že by ženy, tak jak jsem dříve řekla, završují pouze práci na dobu určitou nebo na zkrácený pracovní úvazek. Nemáme tady pouze rozdíly v platech, které pobírají muži a ženy dnes, ale také se tím umožňuje ta skutečnost, že práva na důchod těchto žen, které se starají o závislé osoby, jsou mnohem nižší než právo na důchod ze strany mužů. Proto je toto zásadní otázka, kterou se musí musí komise zaobírat stejně tak jako jednotlivé členské státy, aby se snížil tento rozdíl. A samozřejmě v tomto smyslu také všechno, co se týče specifik práce, sledování politik, například politiky pracovních podmínek na jednotlivých podnicích, na to také nemůžeme zapomínat. Také jsme chtěli odkázat na nezbytnost vrátit se k otázce týkající se směrnice služeb. Promiňte, omluvuje se, omluvá se paní řečnice, směrnice týkající se mateřství. V tomto parlamentu už se touto otázkou velice dlouho zaobíráme. Netýká se to stouze prac mateřské dovolené, ale také otcovské dovolené. Už skončím, pane předsedo, ale nesmíme připustit, aby tato hospodářská krize znamenala zhoršení pracovních podmínek na trhu žen, protože na závěr by to zatížilo zejména břímě těch osob, které čelí nejvíce potížím. A to jsou ženy. A proto musíme pokračovat v naší práci. My to budeme dělat v našem výboru a doufám, že to bude dělat i komise. Děkuji. Děkuji vám a nyní zahájíme Catch the Eye. První řečník je paní Skřilevská. Děkuji vám, pane předsedo. Zítra budeme hlasovat ještě o další zprávě, která se zabývá zaměstnáváním žen v oblasti služeb. Proto to je velice důležitá věc, protože ženy tam pracují ve velkém procentu ale je tam také celá řada typických problémů, kterým eh, ženy čelí. Často jsou méně placeny, někdy také musí pracovat na částečný pracovní úvazek a toto souvisí také s potížemi, e, protože se snaží propojit profesní a také rodinný život. A měla by být právě proto k dispozici řádná infrastruktura, tak aby bylo pečováno o děti a o také staré členy rodiny. My apelujeme na členské státy, na odbory, tak aby implementovali používali hodnotící nástroje, tak abychom mohli lépe situaci vyhodnotit. A nyní paní Vertman. nadále je smuteč, smutnou záležitostí, že ženy v EU vydělávají o 16 méně Eh, než muži a je jich 80% eh, těch žen, které vydělávají málo. A u nás eh, v naší zemi je to ještě daleko nižší procento. Také, když ženy a muži vydělají stejnou práci, pak dostávají různé odměny a také pouze jeden ze sedmi členů z hlediska vysokých správních orgánů. Je velice také těžké také, aby ženy sladily profesní a pracovní, eh, profesní a rodinný život a právě proto potřebujeme řádné zařízení péče o děti. Děkuji vám, děkuji vám. A dalším řečníkem je paní Beňová. Děkuji vám pěkně, pan předseda. Děkuji za slovo, pane předsedo. V odvětví služeb bylo v Evropské unii zaměstnaných téměř 70 osob. Je tu však zaměstnaná největší eh, část pracujících žen, více než 80 v porovnání s 58% eh, pracujících mužů. Služby, služby trpí horizontální segregací, která souvisí s přetrvávající segregací v tomto odvětví. Ve společnosti jsou tyto stereotypy zakořeněné, jsou zde určitá v uvozovkách mužská, v uvozovkách ženská povolání, přičemž ženská povolání se spojují s pracemi, které ženy vykonávají v domácnosti. Je to školství, zdravotnictví, úklid, všechny, jsou, jsou to také nejhůře placené pracovní pozice. Ženy také stále trpí nerovným, nerovnou odměnou. V Evropské unii jsou jejich platy zhruba 18 nižší než platy mužů a přibližně 80 osob s nízkými příjmy jsou právě ženy. Navzdory tomu, že ženy jsou, eh, představují 60 absolventů vysokých škol, tak potom ve správních radách je pouze sedmina žen v porovnání s muži. Chtěla bych takto ještě hovořit dále, ale eh, děkuji aspoň za tu minutu a chci dát ještě prostor dalším. Děkuji. Velice děkuji, říká předseda. Dalším řečníkem je pan Obermajer. Děkuji vám, pane předsedo. 83,1 zaměstnaných žen jsou ženy zaměstnané v sektoru služeb. Přitom je možné konstatovat, že se soustředí na určité oblasti, jako je péče, mediace, marketing a tak dále. A to nejenom na základě společenských stereotypů, jak se tvrdí ve zprávě protože ženy mají specifické vlastnosti pro určité eh, oblasti a proto jsou předurčeny tyto záležitosti dělat lépe, jako například mediace a podobně, protože žena je schopná se vcítit do jiné osoby daleko lépe než muž. Představte si, jak by to vypadalo, že bychom měli více ženských instalatérů a mužských opatrovníků ve školkách. No nevím, zdali by tím společnost byla lepší. Možná eh, jistě je třeba eh, do dobře platit eh, zaměstnance a rozhodně práce na zkrácený úvazek nesmí eh, vést k špatným podmínkám v práci. Okay, blue card. Mr. Obermeier, will you ex- Děkuji, pane Obermeiere, souhlasíte s postupem modré karty? Ano, takže paní řečnice, paní kolegyně, máte slovo. Velice děkuji. Chtěl bych poděkovat panu Obermeierovi otázku. Myslíte si, že ženy jsou eh, kvalifikované na to, aby um, působily jako političky? Myslíte si, že ženy by mohly být političkami, protože říkáte, že mají také dobré vlastnosti, protože i třeba takové ty eh, mediační schopnosti jsou velice důležité pro politiku. Děkuji. Děkuji, pane Obermajer, můžete na to zareagovat? Ano, děkuji za tuto otázku, vždyť já už jsem to úvodem řekl že ženy na rozdíl od mužských kolegů většinou jsou schopny daleko lépe se vcítit do druhých osob a to je nesmírně důležitý bod i pro politiku. A proto se domnívám, že jak v politice i na vedoucí manažerské úrovni je důležité, abychom prostě měli spoustu žen, aniž bychom se snažili to vyřešit kvótami. Já si myslím, že kvóty by byly špatnou cestou a dávám kolegyni za pravdu, že tady je nesmírně důležité, aby všichni měli stejné platové podmínky. No a souhlasíte ještě s další modrou kartou od paní Češkové?

Ano, to je moje Only otázka. Měla jsem několik Thank otázek you very much. a chci Next speaker, odpověď. Děkuji. Mr. Obermeier. To byla otázka, není pan Obermeier může odpovědět. Mikro. No děkuji vám za vaši otázku. Já se domnívám, že jsem to naprosto jasně řekl, eh, že bychom to neměli vítat, ale že je samozřejmě jasné, když se více mužů natchne pro tu práci, no tak eh, to je v pořádku, ale neměli bychom tady vytvářet kvóty a nutit je k tomu. Chtěl jsem zdůraznit, že tady hodnota pro lidi spočívá v tom, ať je to pečovatelství, či ať je to něco jiného, aby měla, získala lepší postavení ve společnosti společnosti, nezávisle na to, kdo ho provádí, zda muže či žena, aby přístup k této profesi byl pro všechny atraktivně, tím se problém vyřeší sám. Budeme pokračovat a další řečník je paní Basesku. Děkuji vám, pane předsedo Muži i ženy musí mít stejné pracovní podmínky, zatímco v mnoha ženích jsou velké rozdíly, zejména co se týče možnosti přístupu žen k práci a co se týče úrovně mest. Eh, v roce 2010 pouze jeden ze sedmi členů Eh, správní rady velkých evropských podniků byla žena. Jednou ze sedmi je nezbytné, aby ženy hájily svá práva eh, také eh, v oblasti soudnictví. Pracovní podmínky žen v odvětví služeb musí být v souladu s prohlášením Mezinárodní organizace práce, která poukazuje na zásadní práva k práci. Je třeba, aby tyto zásady byly dodržovány. Děkuji vám a další řečník je paní Záborská. Děkuji, pan předseda, pan komisař. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vím, že v tomto odvětví je mnoho problémů. Podle této zprávy potřebujeme více učitelů a lékařů, protože máme příliš mnoho učitelek a lékařek. V podniku je málo ředitelek a je tam příliš mnoho ředitelů, je třeba to změnit. Zkrácené úvazky jsou nejistým zaměstnáním a jsou zde spochybňovány. Zároveň je však chválíme jako nástroj, eh, jak sladit pracovní a rodinný život. Chceme flexibilitu, vysoké platy i rodinu a pro naše zdraví je také eh, důležité, nebo není důležité, zda nás eh, vyšetří muž nebo žena. Eh, usilujeme o cíl 75% zaměstnanosti do roku 2020. Z práce ženy se tak stane ekonomická nevyhnutelnost. Děti budou vychovávat soudružky, učitelky a o staré lidi se postará sociální zařízení. Bude to rozpočtově efektivní a už také nemusíme pokriticky citovat statistiky. Mrzí mě, že stejnou pozornost nevědujeme také ženám, které se svobodně rozhodnou, že se chtějí starat o rodinu. Děkuji.

Děkuji vám, paní předsedající, vážený pane komisaři, vážená paní zpravodajko, děkuji za vaši zprávu. Ano, pravdou je, že většina žen pracuje v odvětví služeb, ale také je pravdou, že většina žen mají eh, taková pracovní, takové pracovní podmínky, které eh, jsou velice špatné, které nejsou ekvivalentní, nejsou upravovány a často je to také černá práce jenom proto, aby mohli přežít. Mm, nám ženám bude málo platné, když se nám nabídne flexibilní pracovní doba, tak jak se to dělá v určitých eh, státech, jako například ve Španělsku a tím se vlastně omlouvají eh, krácení v sociální oblasti. Máme práva i v sektoru služeb. Děkuji vám a nyní paní Tykau. Prezident. Děkuji vám, a paní předsedkyně. V roce 2010 83, celých a něco procent žen pracovalo v oblasti služeb a přitom to bylo 78% všech služeb bylo eh, takových, že eh, prostě byly ne v nedostatečných podmínkách a proto musí komise podniknout práci, aby se zlepšila tato situace. Když se podíváme eh, na spolupráci a práci v oblasti výpočetní techniky, počet žen užívajících tyto metody se zvyšuje. Je třeba umožnit jim, aby mohli nacházet kvalifikované pracovní příležitosti. Já tady volám potom, aby se organizovaly bezplatné počítačové kurzy pro ženy, aby jim umožnili lépe se začít začlenit do pracovního trhu prostřednictvím fondů Evropské unie, aby ženy získaly přístup k těmto komunikačním a informačním technologiím a aby tak mohly nalézt důstojnou práci. Děkuji vám, paní Tykau. Tím jsme ukončili proces KDI a nyní má slovo pan komisař. Velice děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych nejprve poděkovat paní Garcia Perez za tuto zprávu, která hovoří o pracovních podmínkách žen v odvětví služeb. Tato zpráva je velice komplexní, ale bohužel vykresluje dost pochmurný obrázek Ženy jsou nadměrně zastoupeny v nedostatečně kvalifikovaných a nejistých pozicích a velice často mají dost malé příležitosti eh, pro postup v kariéře. Mají problémy v tom, jak sladit rodinný a pracovní život, nedosta- jsou zde nedostatečné pobídky a to vše ještě zhoršuje celou tuto situaci. Také velice často eh, ženám mm, brání v kariérním postupu to, že mají děti. Tyto věci se musí okamžitě řešit, protože e, ženy, které mají děti, přece nemohou být vylučovány z pracovního trhu. Nadále přetrvávají rozdíly v platovém odměňování a také jsou zde bariéry například pro ženy přistěhovalkyně. To jsou další věci, s nimiž musíme bojovat. Pokud se nám podaří tyto věci vyřešit, nebo vyřešení těchto věcí je pro nás prioritou, za prvé, i když zde není eh, žádný konkrétní cíl pro zaměstnanost žen v strategii 2020, tak se hovoří o cíli 75% zaměstnanosti obecně a že tohoto stupně chceme dosáhnout také pomocí většího zapojení žen. Strategie Evropa 2020 rovněž stanoví cíl pro eh, snížení osob, které jsou ohroženy v chudobou do roku 2020 alespoň o 20 milionů, což eh, se nám nepodaří, pokud více nezapojíme ženy. Za druhé, otázky rovnosti mužů a žen eh, se také staly prioritou. Máme zde také eh, již poznatky z prvního semestru. Je důležité mít správný, správnou směs politických opatřeních jsou to také určitá doporučení pro jednotlivé země na období 2011 a 2012. Tyto, tato doporučení e, dostalo několik členských zemí. Opatření se soustředí na důležitost pečovatelských zařízení, na odstranění různých překážek a také na změny daňového systému, na to, abyste byly různé pracovní režimy. Ehm, komise také monitorovala to, jak členské státy postoupily v této oblasti a brala v úvahu pokrok. Nicméně komise konstatuje, že zapotřebí ještě dalšího úsilí. Komise má určité nástroje k tomu, aby pomohla členským státům navrhnout a definovat lepší, eh, účinnější opatření. Pokud chceme usilovat o rovné postavení žen, tak eh, zde můžeme citovat eh, některé nové iniciativy, které usilují celkově o rovnější postavení ve společnosti, o rovnost ve společnosti. Máme zde priority o rovnost mužů a žen. Jsou zde určité um, kroky, které jsou průřezové. Jedním z těch témat je také uh, přetrvávající nerovná, nerovná mm, platová situace žen a mužů. Je zapotřebí také více vymáhat stávající pravidla. Eh, zpráva komise o eh, provádění této politiky v oblasti mest bude eh, hotová v roce 2013. Komise také nyní zahájila iniciativu, která má zvyšovat povědomí podniků o těchto otázkách. Jsou to také různé iniciativy, které se týkají vzdělávání pro podniky. Začne to, bude to zahájeno letos na podzim. Dále ještě zde také opět si připomeneme v roce 2013 Den rovného odměňování. Eh, usilujeme zde o rovné zastoupení žen eh, v vysokých pozicích eh, v podnikovém sektoru. Protože zatím ještě v tom nedošlo k dostatečnému pokroku, tak komise zvažuje další opatření v oblasti podnikání, v oblasti firem. Dále je zde ještě důležité, jak více zapojit ženy do pracovního trhu. Máme zde nový balíček o zaměstnanosti, který také žádá členské státy, aby zde byly konkrétní plány pro jednotlivé země a země také musí vytvářet nová pracovní místa a musí využít strukturální fondy k tomu, aby vytvářely nové pracovní příležitosti je zapotřebí lépe řídit politiku zaměstnanosti, která může vytvořit nový rámec, který také zlepší zaměstnanost žen. Máme zde také sektorální přístup v rámci tohoto balíčku. Budeme prosazovat také zelená pracovní místa, budeme také e, lákat ženy na určité pracovní pozice, které pro ně dříve nebyly atraktivní. Pracovní místo nebo práce je nejdůležitější v tom, pokud chceme zabránit vyloučení ze společnosti. Nicméně v současnosti za ekonomického poklesu je to obtížná situace. Máme zde Eh, chceme usilovat o využití stávajících eh, služeb a chceme využít veškeré eh, kroky, které máme k tomu, abychom vyřešili problémy. Chceme také zjednodušit určité pracovní vzorce, aby ženy mohly lépe vstupovat na pracovní trh. Doufám, že všechny tyto opatření přinesou změny v praxi a že odstraní ty rozdíly mezi ženami a muži. Děkuji. Děkuji mnohokrát, tím zavírám naši diskuzi a hlasovat budeme zítra ve 12. A nyní máme na programu zprávu kolegy Trianty Filidise posílení